Zápis včerejšího jednání a texty, které byly přijaty, jsou k dispozici. Máte nějaké připomínky? Není-li tomu tak, tak tento zápis považujeme za schválený.